So, es sind drei Kollegen anwesend, inklusive meiner Wenigkeit. Und ich würde vorschlagen, dass wir starten. Dámy a pánové, jsou zde celý tři kolegové, včetně mojí maličkosti, a tak bychom ale už mohli začít, včetně bodu 18, a to jsou požadavky na ekodesign výrobku spojených se spotřebou elektrické energie. Pozvali jsme sem komisi a dám slovo komisi i hned, aby nás mohli uvést do dané problematiky a potom nastoupíme do diskuse s oběma kolegy, kteří tady jsou, prosím. Oui. Bonjour, monsieur le président. Je suis Carlo Pettinelli, je suis le directeur responsable. Vážený pane předsedo, Carlo Petinelli, já jsem zodpovědný za ředitelství, které se zabývá oblasti podnikání, podnikatelství a zároveň za ekodesign směrnici, o které budeme dneska hovořit. Rád bych vám poděkoval. Poděkoval za tuto příležitost vystoupit té podívat se na to, jak vypadá revize, přeskum této směrnice, dále náš pracovní program. Jak víte, v prosinci 2012 jsme přijali zprávu v této oblasti k této směrnici, protože na základě článku 21 této směrnice to byl požadavek a vytvořit tuto zprávu. A v podstatě zdá se, že tato směrnice si vede docela dobře, pokud jde o politické cíle. Samozřejmě jsou zde ještě veliké výzvy, které nás čekají. Ovšem, v podstatě to nebude mít dopad na celý ten rámec, který máme k dispozici. Především půjde o lepší sběr informací, dat, dále upřesnění, pokud jde o lhůty, kratší lhůty, pokud jde o odsouhlasování produktů, lepší eh, dohled nad trhem a tak dále. Samozřejmě, že jsou do toho zapojené environmentální organizace, jednotlivá odvětví, nevládní organizace v jednotlivých členských státech. Samozřejmě, že někdy jde i o produkty, které mají nepřímý dopad na spotřebu energie. Ovšem má to dopad na životní prostředí a v podstatě tato směrnice by mohla snížit tento dopad. Samozřejmě, že se snažíme i zvýšit požadavky, které máme v této oblasti na tyto produkty. Velice často totiž jsou to produkty z třetích zemí. A samozřejmě, když potřebujeme, aby došlo k jejímu řádnému testování, ověření, ověřování a tak dále. Právě proto jsme se rozhodli, že že v tomto ohledu bude směrnice nezměněna. Dále jsou zde určité záležitosti, které se týkají ekokoncepce, především dopad na implementaci, to období, které se týká této směrnice. Pod našeho názoru tam bylo příliš krátké. Všechno jsme eh, Eh, revidovali v oblasti eh, označování těchto ekoproduktů, to je eh, článek 14. A dále je to pracovní plán, který nás, akční plán, který nás čeká na to následující dvouleté období. Jednak je to praktická záležitost, to znamená samotné produkty a zároveň druhá část, to znamená ta realizace po těch studiích, které jsme si nechali udělat. To znamená, ten pracovní plán pro 2012-2014 jsme publikovali 7.12.2012. Je tam sedm skupin produktů, prioritních produktů. Evropská komise chce udělat takové přípravné studie do roku 2014 této oblasti. To pracovní plán, který se snaží o, zlepši, o zlepšení této situace. Mm, samozřejmě, že jsme věnovali velikou pozornost především eh, té legislativě, která má mm, mm, multiplikační dopad. Ale samozřejmě, že jsou jsou zde i oblasti nelegislativní. My se snažíme, aby Evropská komise zasahovala do oblasti standardizace, norem a tak dále v této oblasti. Víme, že Evropský parlament eh, by chce aby jsme se věnovali například i kohoutkům, sprchovým um, um, zakončením a tak dále. To znamená, že jsou to produkty, které mají samozřejmě dopad i na spotřebu vody a tak dále. Samozřejmě, že máme i výbor pracovní, který se zabývá touto problematikou a který to všechno řeší. Máme zde určité, určité, určitou legislativu připravenou, která by se zabývala těmito produkty. Dále je zde, jsou zde přípravné studie, které se týkají například elektrických kotlů, inteligentních zařízení. Toto všechno by mělo být předmětem studie, kterou budeme eh, provádět v následujících týdnech. Eh, všechno se to dostane do našeho pracovního plánu. Dále jsou to například izolační zařízení, termozařízení, okna, těsnění a tak dále. Vyžaduje to velice Vyžaduje to hodně i technické záležitosti organizace, nejenom na straně Evropské komise, ale všech zúčastněných stran. Vážený pane předsedo, úplně na závěr bych vám chtěl říci, že samozřejmě ty na to bude náročné, ale zároveň velice zajímavé. Potřebujeme asi tak 20 nových nařízení, přeskoumat stávající legislativu, posílit dohled nad trhem, dále to práce na standardizaci, která je rozsáhlá. Jsou to cíle, které jsou skutečně ambiciozní. My dosáhneme tyto cíle pouze, pokud budeme pracovat společně. A proto doufám ve vaší podporu, jako i mm, celého parlamentu v této oblasti, pokud jde o ekodesign a všechny oblasti, které se této problematiky dotýkají. Děkujeme vám. A ještě jsou zde další dva zástupci komise, kterým tímto také mohu dát slovo. Pokud si slovo přejete. Přejete si promluvit? Ne? Tak eh, zahájíme s kolegy debatu. Petr Líze bude mít minimálně 10 minut řečnickou dobu a Pavel Poc, pokud chce, tak také. Takže Petr Líze má slovo. Děkuji, abych nerad eh, mluvil hned na začátku 10 minut. Já si myslím, že k těm detailům by se měla komise ještě vyjádřit, než eh, jim budeme klást doplňující otázky. Myslím si, že směrnice o ekodesignu je důležitý nástroj. A myslím si také, že se osvědčila principiálně, protože jsou zde velké potenciály pro úspory a ve většině případů nedojde k žádnému omezení spotřebitelů, je to jenom další technologický rozvoj produktů. A to je dobrá cesta. Důležité, podle mého názoru, také je to, a podceňuje se to často ve veřejných diskuzích, že na rozdíl od jiných opatření, která činíme v oblasti ochrany přírody a, život, eh, a klimatu, tak eh, ekodesign se dotýká všech výrobců pro evropský trh. Když eh, kolegové do diskuse neustále vnášejí otázku ekologické uhlíkové stopy a zabývají se tím, jak hodnotit náš dovoz podle toho, jestli je nebo není šetrný vůči životnímu prostředí a klimatu, tak směrnice o ekodesignu je eh, dobrým nástrojem, protože se počítá to, co je uváděno eh, v Evropě na trh a eh, ty požadavky na výrobce nejsou jiné než jinde na světě. Proto je to velice důležité a proto jsem byl dlouho také zneklidněn, že první opatření, které jsme chápali jako prioritní v rámci spolurozhodování, v době, kdy tento parlament už schválil v roce 2005 první směrnici o ekodesignu, že jsme na to první opatření tak dlouho čekali. Už to mělo být dávno schválené a trvalo to věčně a teď jsem slyšel, že tedy to konečně nastalo. První opatření to byla ta topení, a druhá věc, teplá užitková voda. Zdá se, že tyto oblasti už byly vyřešeny a byl bych rád, kdyby nám komise detailněji řekla, v jakém duchu to bylo vyřešeno. Potom je zde taková oprávněná námitka, že se čím dál tím více obchoduje po internetu. Když si koufíte v obchodě televizor nebo ledničku, tak ji máte náležitě označenou ale na internetu tomu zatím tak nebylo, ale slyšel jsem, že komise na tom pracuje, tak bych byl rád, kdybych se dozvěděl nějaké bližší detaily. Pan ředitel také řekl, že Výbor pro životní prostředí si přeje úpravu vodovodních kohoutků a sprchových hlavic. Nevím o tom, že bychom to zde schválili. Vím, že si to několik kolegů přeje, ale za EPP ve výboru Envy mohu říci, že si to nepřejeme. Považujeme to za něco nebezpečného. Já podporuji směrnici o ekodesignu a na výboru Envy jsem také bojoval za zákaz žárovek, ale myslím si, že v rámci komunikace to bylo velmi komplikované i v rámci těch detailů. A v oblasti vodovodních kohoutků a sprchových hlavic bychom měli ještě takový další problém, který jsme u těch žárovek a úsporných žárovek neměli. Pokud vím, tak neexistuje jednotné eh, označování po Evropské unii, jednotné označování ekologických sprchových hlavic a vodovodních kohoutků. A když nebudeme mít takovéto označování po několik let, tak abychom dali spotřebitelům možnost si kupovat ty úspornější hlavice a kohoutky, tak bychom neměli operovat s nějakými zákazy. To zde chci říct za EPP i po konzultaci s kolegou Zébrem a dalšími si to nepřejeme. A pokud se tvrdí, že si to výbor Envy přeje, tak bychom to měli projednat prostřednictvím usnesení a pak uvidíme, jestli pro bude většina nebo ne. Ale myslím si, že není dobré to prezentovat tak, že by si to výbor Envy přál dál. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na taková opatření, která jsou všeobecně přijímána a která spotřebitele nějak neomezují. U těch sprchových hlavic tam je tomu tak, že přece jenom je to jiná kvalita, je to něco jiného, když se sprchujete úspornou hlavicí nebo jinou hlavicí a výrobci také říkají, že kdyby se to povinně zavedlo, tak by to mohli eh, spotřebitele přece jenom zmanipulovat, takže by to stejně nefungovalo, jak bylo zamýšleno, tak prosím komise, aby byla zdrženlivá. Zaveďme co nejrychleji označování a pak možná nebudeme muset pracovat se žádnými zákazy. Děkuji Petrovi Lízemu a nyní má slovo Pavel Poc. No, pardon. <laughs> Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, Určitě e, směrnice a všechny výstupy jejího uplatnění jsou dobré pro spotřebitele. Já bych se chtěl e, dotknout jedné konkrétní otázky a to je mm, označování, štítkování výpočetní techniky, kam e, ta směrnice v poslední době taky zabrousila a zajímal by mě názor komise na Eh, to, jak sama hodnotí tento svůj vstup, zejména z hlediska toho, jak eh, tyhle ty věci byly mediálně zvládnuty, protože jsem se eh, ve své zemi potýkal s celou řadou výhrad k této věci a také zcela konkrétně, jak komise pokročila při hodnocení Eh, takzvaných high-end zařízení, kde nakonec bude eh, ta hranice pro high-end zařízení, která mají být z povinného označování eh, vyjmuta. Vielen Dank. Ich möchte mich auch nochmal zu Wort melden das Wort Děkuji, já se také přihlásím o slovo a jedná se o klasifikaci vysavačů. No. jejich kategorizaci. K tomu byla e, rozprava a padlo minulý týden rozhodnutí. Zmiňoval to také Petr Líze. Je to otázka energetické účinnosti zařízení a směrnice o ekodesignu. To je to, co spotřebitelé očekávají, když je nějaký výrobek zařazen do určité kategorie. Když budu eh, vysávat eh, vysavačem, který má spotřebu málo vatu, tak je to pěkné. Existuje evropský standard, kdy se pětkrát eh, přejede přes koberec a pak se zjistí, eh, jestli tam ještě něco leží nebo ne. Pokud tam nic není vidět, tak si toho spotřebitel nevšimne. Ale když bude mít vysavač A+, který má ale méně vatů než eh, jiné zařízení, které by možná bylo účinnější, tak si myslím, že to je taková nelogická věc. Bylo by Možná byste na to ještě zareagovali a řekli nám, jaký byl výsledek rozpravy o kategorizaci vysavačů a jejich klasifikaci, protože jsem na to byl dotázán a bylo by dobré, kdybyste zde ve veřejném prostoru něco k tomu řekli, nakolik v této oblasti se počítá ten vlastní výsledek, a nebo zda jste pohlíželi pouze na tu vlastní elektrotechnickou část, na výkon daného zařízení protože já jsem sám inženýr a tak mám rád vzorečky, takže se vždycky podívám, jaký má napsané komise vzoreček a pak si to spočítám na papíře a nebylo mi to tak úplně jasné, eh, jakým faktorem jste to tam započítávali, myslím, že to bylo 0,2 u eh, tého sání prachu a možná byste to měli zvážit, jestli to bylo správné. Takže teď komise, prosím, máte možnost zareagovat na otázky pana Lízeho a pana Poce. Thank you, Chair. I'm Paul Hobson from DG Energy. Děkuji, jsem Paul Hobson z DG pro energii a rovněž jsem pracoval na této legislativě. Jsem rád, že mohu ujistit pana Lízeho. Ano, my se snažíme pracovat na tom, co zatím jsme nevyřešili. Máte pravdu, máme tam celou hromadu nevyřešených věcí. Uh, v podstatě jsme měli několik takových úžasných měsíců, protože jsme přijali směrnici u počítačů, vysavačů na začátku měsíce, nebo vlastně koncem posledního měsíce, pak se ještě dostanu k těm vysavačům za chviličku, pane předsedo. Po sedmi letech jsme minulý týden přijali minimální standardy i pro bojlery, vytápěcí tělesa, tam jsou asi 40 až 45 milionů ton Ehm, paliv eh, úspory možné v této oblasti ročně. Čili to se nám povedlo konečně z, ehm, přijmout a dále to byly různé bojlery, na ohřívání vody. A doufáme, že rovněž posílíme i legislativu v oblasti tzv. stand-by zařízení. Toto všechno se stane součástí procedury PRAK a my doufáme, že Evropský parlament, ehm, jakož i Evropská rada, tento náš postup schválí. Čekají nás ještě další věci, včetně označování mm, v oblasti internetu, jak se o tom zmínil pan Lise, dále, ehm, dále to byly motory, dále to byly bojlery na pevná paliva, včetně emisních standardů, pokud jde o biomasu, teda bojlery na biomasu. A zároveň zde máme opatření, eh, pokud jde o grily, o různé vařeče, mm, o spotřebiče tohoto typu. Čili letos nás opravdu čeká toho ještě hodně. A nyní počítače. Pan kolega Poc výpočetní technika, já si nejsem vědom toho, nebo nevím, jak to vypadá v České republice, velice rád bych se na to podíval samozřejmě. Ovšem to nařízení u počítačů, které jsme přijali, tak to v podstatě tam se netýkalo označování, tam byly pouze ty minimální standardy, protože jsme využili americký pro, eh, program Energy Star pro označování našich počítačů, čili z toho důvodu samozřejmě, že my musíme zajistit to, aby to fungovalo dobře, ovšem není to v podstatě propojeno přesně s touto legislativou, kterou jsme přijali v tomto posledním období, pane kolego. A nyní ty vysavače, pane předsedo. Ano, Panovala zde obava v této oblasti. My samozřejmě u vysílačů musíme jednat, protože v podstatě nemáme ty normy, nemáme standardy a výrobci nám říká, ano, pokud jde o, ener, ano, ta energie, prostě, kterou se vyžívá, to v podstatě ten výkon údajně, je to, se to tam vyrovná a tak dále. Ty výpočty nebyly úplně jasné. Ovšem, my jsme přišli s návrhem, který by umožnil, aby teda ty, které mají ten nižší výkon a nižší spotřebu, i stejně i tyto vysavače dosáhly na tu dobrou klasifikaci. Já si myslím, že se nám povedlo to nějakým způsobem v tomto návrhu o označování splnit. To znamená, to je vlastně návrh, který přišel zároveň s tím e- e- e- ekodesignem. To znamená z těch 0,15 na 0, dvě, to znamená opravdu ta výkonnost byla navýšena. Ovšem, zároveň jsme chtěli mít ten zákaz u těch vysavačů, které prostě nedosahovaly těch výkonů, které jsme požadovali. My víme, že snad na trhu, že prostě nebude možnost, aby se dostali na naše trhy do budoucna. Když se podíváme na to nařízení nebo ITRE, pokud se tím bude zabývat, tak snad uznají, že jsme udělali krok správným směrem. A nyní, jestli dovolíte, pan Misigede z DG pro životní prostředí by mohl reagovat ještě na tu problematiku kohoutku a hlavic. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Jestli dovolíte, ano, teda ty produkty, které spotřebu, využiju, to znamená, které jsou zvláště na spotřebě vody. Samozřejmě tyto kategorie těchto produktů se dostaly do pracovního programu 2012-2014 na základě studií, které jsme měli k dispozici a které zkoumaly možnosti úspor v této oblasti, nejenom úspory energie, ale i spotřeby vody. Tyto úspory jsou zásadní, jsou rozsáhlé, potenciál v oblasti energie je asi 900 gigajoulů ročně, aby jsme to trošku pochopili. Cel, znamená to celkovou energetickou spotřebu Rumunska v roce 2010 například, nebo 50 čtyř takových typických elektráren například. To je, produk- to je skupina produktů s, druhou, nej, s druhým největším potenciálem uh, úspory energii ze všech uh, těchto produktů, které zatím nebyly pokryty opatření v oblasti designu. A pokud jde o potenciál v oblasti úspory vody, tato skupina produktů, ten potenciál, který skýtá, to je mezi 4 až 13 procenty úplné spotřeby, totální spotřeby, celkové spotřeby vody v domácnostech v Evropě, což opět je skutečně, kdybychom se zaměřili na tyto produkty, to podle našeho názoru by byl nejúčinnější způsob snížení spotřeby vody v domácnostech v Evropě. Rád bych zdůraznil to, že tato skupina produktů prostě je, sice je v tomto pracovním plánu zahrnutá, ovšem to neznamená, že tam budou ty, ta opatření v oblasti ekodesignu na to aplikované. Ne. Co my chceme, čeho chceme dosáhnout je, Evropská komise provede další studie, konkrétnější, detailnější studie, které se podívají podrobně na, ty, na ten potenciál úspor, ale zároveň na ty nejlepší možné, možná opatření, která by nám pomohly dosáhnout tohoto potenciálu těchto úspor. Jednak to, můžou být, eh, jednak to může být to označování, nejenom ta opatření ekodesignu, ale například i nějaké dobrovolné dohody mezi partnery v rámci odvětví, v rámci jedno, mm, průmyslných odvětví. Čili následujícím ro- roce a půl, dvou letech bychom chtěli provádět, provést tuto studii, na základě výsledků uděláme konkrétní konkrétní samozřejmě návrhy, vezmeme do toho v potázi průzkum e, spokojenosti našich klientů a tak dále, spotřebitelů. Samozřejmě pokud jde o technologickou proveditelnost, my víme, že jsou zde technická řešení, která jsou jednoduchá, která jsou levná, která prostě mm, mm, ta návratnost je od 1 až 12 měsíců, zatímco ehm, trvá nebo životnost těchto produktů je od 15 do 50 let, čili opravdu jsou to nesmírně nákladově efektivní opatření. Tyto studie budou analyzovat veškeré tyto prvky a po jejich provedení Evropská komise přijde s konkrétními politickými návrhy, které ještě budou samozřejmě podléhat důkladnému přeskumu na straně Rady i Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za ten prvotní výklad a ještě se hlásí Petr Líze, tak prosím. Ano, ještě k těm sprchovým hlavicím a kohoutkům. Já bych rád apeloval na to, abychom zde měli co nejrychleji označování a potom zatím neprováděly regulaci. Myslím se, že je dobré, důležité zavést to označování a nechat to chvíli působit. Ta čísla, která jste uváděl, druhý největší dopad těch zatím neurčených produktů, zajímal by mě, jaký tam máte celkový rozsah ve svém pracovním mm, plánu a jaký je ten produkt, který má ten největší vliv, dopad, abychom tam mohli udělat náležité relace a potom, co se týče těch boilerů, zařízení a ohřev vody, tak jsme rád, eh, že se to podařilo, my se na to podíváme, ale po tolika letech bych nikomu nedoporučoval, aby to opatření zamítli. Přesto bych byl rád, kdybyste to mohli blíže vysvětlit. Pokud to má tak výrazný dopad tak by bylo dobré vědět nyní a pochopit, co přesně komise navrhla, proč to navrhla a jaké argumenty, jaké rozdílné argumenty tam hrály roli. A to se týká také ohřevu, takhle užitkové vody. Tam by mě také zajímalo, co vlastně teď mají čekat, jak aktéři na hospodářství, tak spotřebitele. Potom to plánovaná opatření, zaslechl jsem zde téma elektrické motory. Já jsem myslel, že už jsme to z části pokryli, protože to bylo jedno z těch největších dosavadních opatření, právě ty elektromotory, ale rád bych to pochopil lépe. To znamená, co už je ošetřeno a co ještě se musí nějak ošetřit a upravit. A potom ty grily a e, různé náčiní pro vaření tam bychom také rádi věděli, jak jste uvažovali, aby nedošlo k nějakému pohoršení a my nebyli vůbec schopni reagovat. Děkuji, já bych to rád doplnil. Já jsem velký přítel směrnice o ekodesignu. Myslím si, že je zde obrovský potenciál úspor a lze dosáhnout opravdu mnohého na cestě k účinnějšímu obecnému společenství. Ale když slyším taková hesla jako třeba grill. Já už jsem zde byl i v minulém období v parlamentu a ještě si dobře pamatuji, když se řešila komotologie kolem žárovek, tak zde v parlamentu je celá řada kreativních kolegů a když se budou blížit volby do Evropského parlamentu, a už nechci říkat nic dalšího, jenom bych byl rád, kdyby si to uvědomila i komise, že jsou určitá hesla, i když jsou možná smysluplná, je třeba opakovaně zvážit a přemýšlet o tom, jakým způsobem to bude prezentováno na venek. Protože někdy se s tím nedá nic dělat, ale někdy můžete být klidně ofenzivnější. Například eh, diskuse o sprchových hlavicích, když se to No, objevilo, to bylo někde někde opravdu přitažené za vlasy ten způsob komunikace. Prostě řekněte, ano, připravujeme to, ale třídy účinnosti jsou smysluplné, aby byla nižší spotřeba vody nebo teplé vody. Třeba v mém regionu se zlobíme, že lidé spotřebovávají málo vody a e, firmy dodávající vody musí proplachovat trubky z toho důvodu a ubývá obyvatel, tudíž je nižší e, spotřeba vody obyvateli, tak, ale musí se proplachovat trubky na pitnou vodu, aby byla možné zarušit kvalitu pitné vody. A pak doma šetříme například na teplé užitkové vodě, Jistě je to smysluplné, to o tom popřemýšlet, ale rozhodně byste neměli ztrácet ze zřetele i otázku komunikace, protože v příštích týdnech a měsících to pro nás bude dosti citlivá fáze. Děkuji a nyní dám znovu slovo komisi. Prosím, kdo z vás chce odpovědět, máte možnost. Možná bych vás nejprve mohl informovat o určitých číselných údajích, eh, co se týkají dopadu našich opatření a pak ještě požádám své kolegy, aby se vyjádřili ke specifickým otázkám. Čili očekává se, že ten dopad u vody, jako jsou ty sprchové hlavice a kohoutky, což je naš, jednou z naší prioritou, tam je to asi 885 gigajoulů do roku 2030. Dále, co se týče elektron, elek, inteligentních měřičů, tam je to také kolem 800 gigajoulů a třetí kategorii jsou eh, mm, jsou eh, nová okenní systémy, kde by ta úspora byla asi 785 gigajoulů do roku 2030. Čili to jsou naše prioritní produkty. Eh, jedná se také eh, o izolační systémy pro doby o budovy, izolační systémy, které jsou vlastně mezi těmi nejlepšími eh, způsoby, jak ušetřit energii. Teď bych vám ještě chtěl požádat kolegyně, aby vás informovala o konkrétnějších, specifičtějších otázkách. Kolega, kolegu. Děkuji. Pan Lise se ptal také na ty různé vařiče nebo um, grily, také jste se ptali na elektrické motory. To je takový pouze drobný, eh, drobná změna, drobný pozměňovací návrh. Ale obecně souhlasím s vámi v tom, že některé z těchto věcí jsou velice důležité a zcela jistě eh, můžeme eh, vás informovat buď jste ve výboru, nebo můžeme také informovat jednotlivé poslance. A pak, co se týče možnosti prodávat ty výrobky, tak je pravda, co jste říkali, protože zde máme velik, velice dobré a uznávané systémy a koncepce. Protože pokud eh, někomu řeknete, že eh, se vlastně, dokonce si musíme uvědomit, že vlastně dneska existuje profese, kde vlastně máte označovat ty jednotlivé energetické spotřebiče těmi štítky a to je velice dobře přijímaná informace. Eh, dnes vlastně lidé oceňují to, že mají tam ty štítky, které jim řeknou, nakolik je spotřebič úsporný. Děkuji. Já bych chtěla ještě zareagovat na dvě otázky, které jste byly. První se týká označování a priorit pro označování a týká se to těch produktů spojených se spotřebou vody. Myslíme si, že se musíme velice dobře uvědomit, jaká je nejlepší politika, jaký je nejlepší postup, abychom z toho získali co největší přínosy. Máme zkušenosti se zaváděním směrnice o ekodesignu, tehdy jsme vlastně dokázali vy, vy, vybrat to nejlepší řešení až eh, na konci té přípravné fáze, kdy už jsme měli k dispozici všechny studie. A nakonec se ukazuje, že nejlepší cestou je právě směs eh, závazných opatření, nezávazných opatření. Eh, někdy to byly pouze prováděcí předpisy nebo označování. A občas se ukazuje, že nejlepší cestou je, že se prostě průmysl dobrovolně rozhodne, že mm, k něčemu přistoupí nebo že provede nějakou změnu. Takže já bych zatím ještě počkal, až budeme mít k dispozici všechny studie a vycházel potom z těch poznatků. Dále. Co se týče účinků snížené spotřeby vody v domácnostech, Mm, také jste zde upozornili na problémy s nedostatkem vody. I také jsou zde určité problémy s tím, jak jsou navrženy původní kanalizační stoky. Zatím jsme v rámci těch stávajících počátečních studiích jsme nezjistili, že by snížení spotřeby vody v domácnostech mělo negativní dopad třeba na ty kanalizační systémy. Ale jsme stále přesvědčeni, že takovéto proplachování těch kanalizačních stok a splachování, to by nemělo být eh, prováděno eh, pitnou vodou, ale musí to být eh, jste eh, nějaký jiný systém a rozhodně by to neměly být spotřebitelé, kteří vlastně budou platit prostřednictvím vodného a stočného za to, že, ta, že se vlastně musí eh, proplachovat eh, ty kanalizační stoky. Čili toto jsou všechno věci, které jsme již zvážili v rámci prepar- v té přípravné studie a vycházíme z těch našich poznatků na jejich základě se domníváme, že komise může nakonec navrhnout optimální řešení. Děkuji. Děkuji vám. Petr Líze, už se dnes hlásíš, ale asi po sedmé. No tak teď výjimečně máme čas. Já bych se chtěl zeptat Paula Hacna, na sice to slavné první opatření, kterému to trvalo sedm let, ty bojlery. Tam by mě opravdu zajímalo, co nyní komise dělá, protože se diskutovalo o označování, eh, o tom, zda co se to bude označovat zeleně, červeně nebo žlutě, zda to bude A nebo A+, jaký je zde kompromis. Potom diskuse o tom, zda označování výrobce, toho velkého výrobce, který také dodává veškeré komponenty, bude přidělán na ten výrobek, a nebo zda instalatér bude mít možnost podle toho, jak to bude vypadat třeba i v těch, těch starých zařízení, tam dát označení. A potom také šlo o to, že už by se neschvál, ne, neschválili určité ne, e, neúčinné nebo málo účinné topení, topná ty lesa a zajímalo by mě, jak tedy vypadá ten kompromis, který se zrodil konečně po těch sedmi letech. Thank you. Oh, äh, sorry, Chair. Ja, <laughs> noch bin ich hier und, <laughs> und gebe gleich das Wort. Weiter. Tak. Ještě někdo chce nějaké slovo? To je eh, u těch vodovodních kohoutků, kolik to bylo? 185 petajoulů úsporný potenciál? Kolik jste to říkali? Ne, 158 petajoulů, nebo jsem si to napsal špatně? Komise, prosím. Kdo z vás chce odpovědět? Bylo to 885, říká komise. To je velmi působivé číslo, nyní má slovo pan Hudson. Sorry, I catch you off chair. Um, the answers... Omlouvám se, já bych chtěla odpovědět na otázku panu Lízemu. Co se týče toho nařízení o štítcích, o označování, které se týká ohřevu a topení, tak tam je to tak, že v roku 2015 tam bude A, A+, plus a A++. plus. Největší debata se rozproudila kolem toho, zda tam mít ještě A, 3 plus, A++. Plus, plus, plus. A my jsme se rozhodli, že by to bylo možné, ale teprve po určitém přeskumu. Protože my zatím podle našeho názoru zde máme návrh, že Tyto výkony jsou eh, možné, pokud tam máte prostě běžné fosilní vytápění, běžná fosilní paliva. A pokud chcete dosáhnout ještě vyššího ekologického účinku, tak byste museli používat jiná paliva, třeba solární. A je tedy nejprve zapotřebí počkat na přeskum, abychom zjistili, zda zde máme dostatečné a levné alternativy, které by odůvodnili to, že firmy mohou začít používat i tu klasifikaci A3+. A pak jste se to na to, kdo tam vlastně bude dávat ty štítky. Tak buď to bude tedy ten instalatér, anebo to bude ten výrobce, čili výrobce, který připraví celý systém, který už může eh, také ehm, prodávat to zařízení rovnou s tím štítkem, anebo ten instalátor, který to pak bude instalovat, tam může ten štítek také připevnit. No a pak, co se týče minimálních standardů, tam vlastně zatím ještě ne, nedošlo k žádným velkým změnám v porovnání s tím předchozím právním předpisem, čili máme zde vlastně určité standardy, které budou nabíhat postupně po roce, po čtyřech letech, po pěti letech. A hlavní e, změnou, která se týkala těch minimálních standardů pro ty e, ohřevy e, vody, tak ta se týkala oxidu dusíku. To je vlastně změna z minulého týdne. Zde to posuneme ty časové lhuty, odložíme je, ale zároveň ty cíle budou přísnější. Takže země, které už teď mají přísné limity pro tyto emise, tak to budou mít vlastně jednodušší, protože výrobcům jsme původně dali tři roky, ale teď jsme jim dali pět let. A je důležité také, aby tedy ty členské státy, které zatím neměly tak přísné předpisy, aby měly dostatek času. Takže to je taková asi eh, jedna z těch nových změn, které se k vám dostanou. Děkuji. Myslím, že tím byly zodpovězeny veškeré otázky a mohu jenom říct jen tak dál. A dále jděte touto cestou, cestou k účinnější Evropě. Eh, čísla, myslím, mluví sama za sebe. Když se podíváme na těch 885 petajoulů, na tuto hodnotu a srovnáme to s tím, že jedna elektrárna má roční výkon 1,35 eh, petajoulů, když má určitý výkon, tak je to přece jenom působivé číslo. A v praxi to bude určitě zajímavé, protože, praxe, e, protože Energie, která se nespotřebovává, je to nejlepší energie, ale prosím, opravdu dbejte také na to, jak o této věci budete komunikovat, protože přece jenom nervozita mezi kolegy s blížícími se volbami stoupá. Děkuji tedy komisi za její detailní a dobrou prezentaci, byla pro nás velmi užitečná a velice, velice děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a je to celá oblast otázek hluku. Odborné oddělení IPOL nám zde představí studii, kterou jsme zadali. Zadali jsme ji jako výbor ENVY, protože téma hluk je málo proskoumané a zatím ještě nehraje úplně tu největší roli v politice životního prostředí i v politice zdravotnické. Eh, řešili jsme zde hladinu hluku osobních automobilů, ale hluk a intenzita zvuku, hluk vzniká i u jiných dopravních prostředků, například železnicí eh, nebo v letecké dopravě. A myslím si, že by bylo dobré pro nás, jako pro výbor, pro životní prostředí a veřejné zdraví se tohoto tématu ujmout a pohlednout na tuto problematiku na základě vědecky podložených dat. Proto bych eh, vás nyní vyzval, abyste učinili svoji prezentaci. Kdo chce začít, prosím, máte možnost. Děkuji. Dobré odpoledne vám přeji. Já budu prezentovat, přesně jak bylo řečeno, výsledky hlavní výsledky této studie, kterou jsme měli, kterou udělalo naše, naše společnost Milieu, pokud jde o určitou komple, komplexní strategii v oblasti hluku. Autoři této studie, jak vidíte, Monika Guarinoni, já osobně Catherine Kanzleben a technicky nám pomáhal z akademické sféry doktor Enda Murphy. Čili v podstatě o čem budu hovořit velice rychle. Jednak je to, jsou to zdroje, expozice vůči hlučnosti, dále jsou to zdravotní dopady hlučnosti, dále se podívám trošku na stávající legislativní z EU, jistě ho znáte. Dále se podívám na tu zdrojovou legislativu základní a nedávný vývoj v této oblasti a poslední záležitost, přidaná hodnota dalších konkrétních aktivit na úrovni EU v oblasti hluku. Čili když se podíváme na zdroje expozice, ty hlavní zdroje, jednak je to samozřejmě doprava, dále je to stavebnictví, jednotlivá industriální odvětví, dále jsou to například eh, ze sociálního, eh, ze sociální oblasti jednak indoorové, indoorové zdroje, outdoorové zdroje, bary a tak dále. Já se podívám na zdroje expozice z dopravy. Především se podívám na expozici v aglomeracích. Tato data, která vidíme na konkrétním grafu, jsou data, která jsme získali na základě, na základě směrnice END, to znamená, eh, byl to takzvaný ten vykazova, eh, informační cyklus eh, členských států do roku 2007. To znamená, modře to je počet lidí, kteří jsou exponováni, vystavení tomuto riziku v průběhu dne, večer, to znamená všechno nad 55 decibelů červeně. Vidíte počet lidí, kteří jsou vystaveni různým zdrojům eh, hluku večer, to znamená z oblasti dopravy, a to je nad 50 decibelů. Toto jsou indikátory, které jsme měli v rámci této směrnice END, to znamená té směrnice o environmentální Eh, problematice. Čili to jsou primární zdroje v aglomeracích, v průběhu eh, dne i večer. To je především teda 56 milionů lidí, kteří eh, jsou vystaveni v průběhu dne hlučnosti na 55 decibelů a to je ze silniční dopravy. Máme zde zprávu z roku 2008 Evropské environmentální agentury. Je to top zpráva, která hovoří o tom, že 55 lidí, kteří žijí v městských oblastech, jsou vystaveni tomuto hluku na 55 ze silničního provozu. Vidíte zde určitý kontrast, protože když to srovnáme se železnicí, s letišní dopravou a industriálními zónami, to je ještě menší. U letecké dopravy tento hluk je sice považován za více obtěžující lidmi, a ovšem počet lidí, kteří jsou vystaveni tomuto hluku, je nižší. Ovšem lidé to považují za obtě, více obtěžující typ hluku. Právě proto se tomu věnuje pravděpodobně větší politická pověrnost. A toto jsou, eh, to znamená to, jak to vypadá mimo eh, eh, městské oblasti, to jsou opět čísla, ten predominantní zdroj hluku, jak vidíte, je z těch největších, teda ten silniční provoz silnice. A nyní, když se podíváme, jak to vypadá mm, v oblasti dopadu na veřejné zdraví. Samozřejmě, že ta první záležitost je to obtěžování hlukem. Toto jsou data, která máme od Světové organizace eh, VHO, která mm, nám poskytla tuto zprávu, tuto zprávu z roku 2011, to znamená všechny nemoce, nemoce způsobené environmentálním hlukem. Využívají referenční metodologii pro výpočty, to znamená například eh, takzvané disability adjusted life years, to znamená počet let, počet zdravých eh, eh, let života, které ztratíme v důsledku expozice proti expozice vůči hluku. A tam vidíte ta největší část eh, to je právě, hm, promiňte, hm, ta největší část, to znamená narušení spánku, to je zeleně, zelená barva. Ta druhá největší část, to je to obtěžování. A Potom ty nejtěžší formy dopadu, mm, to, tam jsou menší čísla, pokud jde o počet postižených, to jsou většinou ohrožené skupiny, děti, které teda, mm, řekněme, mají nějaké mm, kognitivní problémy, nebo starší lidi, kteří jsou vystaveni hluku, kteří již patří do ně, spadají do nějaké eh, z těchto skupin, řekněme, že mají nějaké problémy nebo vyšší riziko z eh, problémů kardiovaskulárních. Stejný dokument VHO z roku 2011 eh, rovněž poukazuje na to, že v západní Evropě jedna třetina lidí je obtěžována environmentálním hlukem denně a jedna pětina trpí uh, narušením spánku nočního spánku, to znamená 1 až 1,6 milionů zdravých eh, let života, které, o které přijdeme každý rok v Evropě eh, v souvislosti s eh, hlukem pramenícím z dopravy. A nyní pokud je o nějakou prioritizaci a jak to vypadá. Máme zde studii, z roku 2010, která hovoří o tom, že, 20, že 44% Evropanů si myslí, že hluk má dopad na lidské zdraví do, ve velké míře. PHO identifikovalo toto znečištění jakožto jedno z hlavních, z hlavních zátěží v oblasti životního prostředí hned za znečištěním ovzduší. Stávající, jak vypadá stávající regulační rámec VEU? Jednak je to směrnice o environmentálním eh, o Mm, environmentálním hluku z roku 2000 z roku 2002 a jakož i um, směrnice, která se zabývá domácími spotřebiči, hlukem z těchto spotřebičů, dále jsou to vodní skútry a jiná zařízení. Tyto dvě legislativy, to byla legislativa z roku 2002, 49, to znamená ta regulace hluku u zdroje, která by měla snížit expozici, tak jak se to měří v rámci směrnice o environmentálním, s environmentálním hluku. Když se podíváme na tuto konkrétní směrnici, v roce 2011 Evropská komise připravila zprávu o implementaci této směrnice END. Když se podíváme na ty výsledky, v podstatě to byl takový velice ambiciózní proces sbírání dat, strategická mapa, akční plány, které byly dokončeny v rámci toho prvního kola. To druhé kolo eh, tohoto mapování mělo být předloženo v prosinci 2012. Ovšem pouze 30 těchto map údajně vlastně teda bylo již předloženo. Ovšem sloužilo to k zvýšení povědomí o této problematice jednak u veřejnosti a samozřejmě i pokud jde o mm, pracovníky, kteří mm, se zabývají touto problematikou, tím jsme této problematice věnovali větší prioritu, generovalo to rovněž určitou politickou vůli a zároveň došlo ke sdílení osvědčené praxe postupu mezi členskými státy. Ovšem pokud jde o účinnost této směrnice END, Zatím vidíme velice maličký pokrok, pokud jde o snižování počtu evropských obyvatel, kteří jsou vystaveni hlučnosti. Dále tam byly spoždění implementace, kvalita těchto akčních plánů, mapování byla v mnoha případech nedostatečná. Byly tam takové nekonzistentní body, pokud šlo o metodologii v rámci mapování, protože členské státy využívaly k tomu mapování hlučnosti různé metodologie, čili mm, srovnávání těchto výsledků v rámci MAP bylo velice obtížné mezi členskými státy a zároveň panoval určité zmatky, pokud, šlo, pokud jde o požadavky. Ovšem, no, když se podíváme na ten pokrok v poslední době, tak zde vidíme například společnou metodologii KNOSIS EU. To je taková společná metodologie, která měří hluk a která by měla vést k příloze 2, která by byla předložena na konci tohoto roku. Evropská environmentální agentura má i takový systém, který umožňuje zjednodušení, vykazování, informování a samozřejmě, že jsme dos- a dosáhli jsme i pokroku v rozšiřování tak tichých oblastí. Samozřejmě v oblasti akčních plánů by bylo lepší, kdybychom měli hlavní pokyny, hlavní směry, to by bylo velice užitečné. A v podstatě ty akční plány zatím ani nejsou povinné. To je rovněž trošku problém, protože to je propojeno s problémy, jak vůbec budeme moci vymáhat tuto legislativu, když prostě nemáme nějaké společné cíle nebo limitní prahové hodnoty, které bychom se mohli držet. Jak zlepšit tuto směrnici END? například ty prahové hodnoty. Zda teda bychom měli mít ty limitní hodnoty, to znamená ty, které to spouštějí, nebo ty cílové hodnoty, zda bychom to mohli zahrnout do této legislativy. Co si o tom myslíme my? A naši odborníci, techničtí odborníci na tuto problematiku. Dlouhodobý cíl je mít tyto cíle, tyto hodnoty v rámci této legislativy. Samozřejmě, že zde vystupují argumenty subsidiarity, členské státy by si měli sami rozhodnout o úrovni hlučnosti, která je tolerovatelná. Samozřejmě jsou tam kulturní různé aspekty a tak dále. No, vše, my samozřejmě máme ty důsledky a ty výsledky toho, jaký to má dopad na, na veřejné zdraví a tak dále, zvyšuje se povědomí a lidé jsou prostě že prostižováni těchto hodnot. A dále jsou to ty mapy, to mapování hluku, je těžké je srovnávat. To je veliká výzva, protože kdybychom měli ty limitní hodnoty, jak je budeme implementovat, když máme různé typy mapování, různé mapy, to znamená, že ty výsledky nejsou srovnatelné. Ovšem, ten eh, rozdíl v, těch, v té metodě výpočtu jsou velice malé a proto bychom mohli využít právě tyto metody pro srovnávání situace v jednotlivých členských státech. Další nové mapy by měly být využity ze společné technologie Knosis EU, to znamená od roku 2017 by, bylo, by mělo být možné srovnávat tyto mapy robustním způsobem. Pokud jde o ty spouštěcí hodnoty, to by měly být vlastně ty prahové hodnoty, které spustí určitou akci ta akce, poté ten krok by byl povinný a v podstatě by to bylo v rámci takových eh, hotspotů někde v městských oblastech, by to volalo okamžitě nějakou akci. Tyto prahové hodnoty v některých členských státech již existují, v, jin, v některých jsou politicky akceptovatelnější a technologicky méně spochybnitelné než ty limitní hodnoty. Ovšem otázka zní, jak eh, vynutíte takovou mandatorní povinnou akci a tyto kroky, a která opatření by se měla využít a zda i tato opatření budou povinná či nebudou povinná a tak dále. To je trošku problematické. Možná bychom měli mít takový toolbox, soubor všech těchto opatření. No a pokud jde o ty cílové hodnoty, ty by byly nezávazné, měkké hodnoty, to je politicky akceptovatelnější a mělo by to menší dopad. Ovšem, když hovoříme o jakýchkoliv hodnotách a tom zda je teda začlenit do této legislativy END, my tvrdíme, že by to mělo, že to musí být propojeno s tou základní legislativou, ze které to vychází, s tou primární legislativou, protože jinak náklady pro dosažení těchto cílů by padly na bedra místních orgánů a daňových poplatníků, jelikož nebudete mít silnou primární legislativu, tak prostě musíte splnit tyto limitní hodnoty v rámci, řekněme, nějak ke mitigace hluku na straně příjemce, to znamená znižova, znižování, řekněme, nějaké hlukové zábrany nebo změna um, určit, určité obchvaty a tak dále v městské, městské dopravě a tak dále. To znamená, že za to by neplatil znečišťovatel, ale daňový poplatník. To znamená, tato Mm, opatření by byla méně nákladově efektivní. To znamená, že, by, že v podstatě to snížení nebo ta hodnota, kterou byste eh, získali, by byla v decibelech mnohem nižší než ta hodnota toho eura, kterou jste do toho investovali. To znamená, že pokud teda tyto hodnoty, ano, když zavedeme tyto hodnoty a nebudeme mít silnou podkladovou legislativu, tak co, k čemu by to vedlo? Nějakým pokutám a tak dále, protože místní orgány by prostě nebyly schopni získat tyto finanční prostředky. To znamená, že ta situace, ten dopad by byl negativní. Proto si myslíme, že ve snávajícím prostředí je nerealistické zavádět tyto, tyto limitní hodnoty do legislativy END. A nyní Velice stručně ta základní podkladová legislativa. Jak to vypadá? Naše zpráva byla vytvořena v, v listopadu 2012. My jsme chtěli hlavně, aby došlo k zlepšení legislativy eh, v oblasti silniční dopravy, protože v této oblasti, tento, tento, to si myslíme, že tam bychom opravdu mohli udělat mnoho konkrétních aktivit, tam by byly dobré ambiciózní, striktní eh, cíle. Komise přišla s návrhem z 856 z roku 2011, pokud jde o hlučnost motorových automobilů, tam by bylo snížení hlučnosti ve třech etapách. My jsme hodnotili tento návrh. Hmm, Myslím si, že to není moc ambiciozní, dokonce ani z technického hlediska a v podstatě to nepodporuje tuto směrnici END. jelikož došlo ke změně testovacích způsobů metodů z Ačka na nějaké B, tím, že ta metoda B mm, údajně mimikuje lépe podmínky na silnicích v přeměření toho tolku. Co to znamená? Znamená to, že ta metoda B bude měřit hluk ze stejného eh, vozidla o, des, o 2 decibely nižší by byla ta hodnota. To znamená, že když navrhujeme ty změny v rámci návrhu, když se podíváme na, na to, jak to navrhla komise a první čtení, tak vlastně ke všem těm číslům musíme eh, připočítat 2 decibely. To znamená, že vlastně eh, podle našeho názoru to mm, je oslabeno. Je zde další problém s touto metodou. Nespecifikuje to například typ pneumatik, to znamená, že výrobci prostě mohou využít opravdu ultra tiché pneumatiky pro snížení hluku, zatímco v podstatě tyto pneumatiky téměř nemáme na trhu, téměř se nemají schopnost dostat na trh, čili to je, pro, to je další problém. Kromě návrhu komise zde máme studii z roku 2012, Bundeswand byl orgánem, který s tím přišel toto studii a oni tam odhadovali snižování nebo potenciál snižování hluku z toho návrhu komise v následujících 20 letech. Tento odhad představuje 1,7 decibelů v následujících 20 letech. Prosím, aby jsme to začlenili do určitého kontextu. Člověk je schopný um, zaznamenat snížení, které je pouze to snížení, které je o více než 2, decibely e, nižší. To znamená, <laughs> že to skutečně, když se podíváme na ten návrh, tak to je vlastně nesmyslné. A dále se máme výsledek prvního čtení, který ještě dále rozmínil tento návrh tím, že tam jsou ty, máme tam těch 81 decibelů pro těžká nákladní vozidla, to znamená plus 2 decibely, to znamená, že se to ještě zvýšilo, tato hlučnost. Nová kategorie je zde zavedená pro sportovní automobily. To ovšem, samozřejmě, to je, jaké je to srovnání? To je srovnávání pro elitní obyvatelstvo. A je to zároveň malé procento, je to malé procento automobilů eh, ve srovnání s ostatními automobily, ovšem disproporčně tam ta hlučnost roste. Dále je tam klasifikační systém, který je propojen s mapováním hlučnosti, kterým identifikujeme například určité oblasti, ob, potře- které potřebuje obnovu a tak dále. Samozřejmě to jsou dobrá opatření, ovšem ty náklady padnou na bedra daňového poplatníka. Dále je to označování, to ovšem ta zodpovědnost je na straně toho, kdo kupuje automobil. Dále eh, to načasování bylo odloženo dalších 6 let. Čili my, když se na to podívám, když to hodnotíme celkově, prostě technicky to je málo ambiciózní, neposkytuje to dostatečnou podporu pro implementaci směrnice END. A nyní závěry naší studie. Snažili jsme se podívat na přidanou hodnotu těch dalších EU aktivit eh, v boji proti hlučnosti. Takže z technického hlediska v podstatě mm, toto, toto je mm, nákladově nejefektivnější strategie, to znamená snižování hluku. Ovšem potřebujeme jednak teda snižování hluku u zdroje a zároveň samozřejmě na straně při toho příjemce, toho, kdo je vystaven Synergie samozřejmě s podkladová legislativa, o tom jsem se zmínila, potřebujeme mít silnou základní primární legislativu. Stávající trend v podstatě nepodporuje cíle směrnice END, v podstatě marginalizuje tuto problematiku, zdůrazňujeme méně nákladově efektivní opatření pro snížení hlučnosti na straně příjemce, to znamená, že náklady padnou na bedra daňového poplatníka a ne odvětví, které to v podstatě přenesou na, oni jsou vlastně zašišovatelem a přenesou to na uživatele. A když se podíváme na to, jak to vypadá v rámci eurobarometru, kde už jsem se o tom zmínila, podle něho, podle těchto výsledků 44% naší veřejnosti považuje hlučnost za jeden ze základních zdravotních problémů, tak to je veliký kontrast. A zároveň zde máme důkazy, důkazy z VHO, která poukazují jasně na závažnost dopadu hlučnosti na lidské zdraví. Tak a nyní bych vám poděkovala. Ano, já vám velice Děkuji, děkuji vám a také všem kolegyním a kolegům, kteří vypracovali danou studii. Je to škoda, že tu teď nemůže být tolik kolegů, určitě mají závažné důvody, proč tady nejsou, ale opravdu jste nám poskytli výborný přehled o tom, oč vlastně jde. To, že ono se říká, ono je to jen tak trochu hluku, ale to není jenom taková troška hluku, ono to má obrovské následky v oblasti zdraví, ale také to má například dopady pro jednotlivé místní orgány a musí se to řešit přímo na místě a ne prostřednictvím těch hlukových bariér. Platí za to všichni. A to, myslím, jasně vyplynulo. Také jste komentovali legislativu, na které zrovna pracujeme, takže za to vám také velice děkuji. A nevím, jestli je to možné, ale možná by bylo dobré, kdybychom získali tuto studii i v jiných jazycích, nejenom v angličtině, protože si myslím, že eh, to ještě neexistuje zpracované v takovém rozsahu a také jsem si všiml například eh, v souvislosti se studií o břidličném plynu, že různé skupiny v Německu potom pracovali právě s tou přeloženou verzí z IPOLu, takže by možná bylo dobré promyslet, do jakých jazyků by se ta studie ještě dala přeložit. Protože si myslím, že veřejnost by byla opravdu velmi vděčná. Hlásí se paní Hiblerová? Tak prosím. Za slovo. Já chci říct, že jsem trošku překvapená, proč je tady dnes tak málo kolegů, protože víme, že nadměrné množství hluku je také problémem i ve všech oblastech, kde žijí i oni, kde žijeme všichni. Dovolte mi vyjádřit se k několika věcem. Snižování hluku přímo v tom zdroji. To je velice důležité, protože je to také spojeno s požadavkem na inovace. A to je taková věc, kterou zdůrazňujeme velice silně. Musíme být novátorští, abychom mohli dobře omezovat hluk přímo v tom samotném zdroji. Možná bychom se ještě mohli zamyslet nad různými řešeními, která by se mohla zavádět obecněji. A kde by třeba k tomu nebyl takový, um, takový odpor. A e, hovořila jste třeba o změnách, o úpravách e, povrchu vozovky. To je velice důležitý návrh, protože třeba kdykoliv se staví nová vozovka nebo kdy se pokládají pražce, nové železniční tratě, tak je důležité, aby se tam používaly ty nejnovější materiály a nejnovější technologie, protože to je, mm, dnes už máme k dispozici právě tyto novější materiály a technologie než třeba před 20 letech. Je to důležité si uvědomit, že tedy se také v těch všech případech, kdy bude docházet ke změnám, k opravám povrchu vozovek, tak můžeme rovnou také zde mít k tomu podmínku toho, že tam musí být lepší nebo snížené, eh, snížená hlučnost. Co se týče výsledků, tak já jsem také sledovala, jak je to s hlučností dopravy ve velkých městech a vím, že se dá dost ušetřit tím, když se ta doprava optimalizuje, když eh, zde máme takzvanou zelenou vlnu, to znamená, že automobily nemusí stále eh, přibršťovat a zase se rozjíždět. Dokonce je to dobré nejenom pro automobily, ale také pro eh, městské autobusy, abyste ta doprava byla tak optimalizovaná, aby byla plynulá. Také to přispěje i ke snížení spotřeby paliv a také ke snížením emisí výfukových plynů. Takže to všechno, to zjednodušení silničního provozu by rovněž přispělo k těmto cílům. Možná bychom si ještě měli zamyslet i nad zdroji toho největšího hluku. A možná bychom třeba mohli znovu v našich městech zavádět trolejbusy. Možná to trošku vypadá jako, že se vracíme do minulosti, minulosti jezdilo po našich ulicích mnohem více trolejbusů a možná by to také mohlo být jedno z dobrých a cených hodnotných řešení. Vyřešily by se tím třeba problémy v centrech velkých měst. Vím, že například ve Švýcarsku se celá řada měst rozhodla znovu zavádět trolejbusy, protože to jsou vlastně také dopravní prostředky s elektrickým pohonem. Takže možná i v ostatních městech bychom mohli trolejbusy znovu zavádět. Také jste zmínili subsidiaritu, ale možná byste mohli být určité alespoň obecné směry, pokyny, nějaká vodítka, protože v členských státech velice často usilujeme o nové technologie a možná někdy zapomeneme na některé věci, které bychom mohli právě použít z historie. Mě by tak tolik nepálila ta sportovní auta, sportovní vozidla, protože jejich zastoupení v městských eh, oblastech je velice nízké. A také musím přiznat, že sportovní vozidla v podstatě, když se ocitnou v centru města, tak eh, tedy mají stejné problémy eh, jako ostatní auta. To znamená, eh, v podstatě své sportovní parametry vůbec nevyužijí. Musí se přizpůsobit tomu městskému provozu. Ale zde teď hovoříme o hluku, který lidi obtěžuje tam, kde pracují a tam, kde žijí. A myslím si, že bychom se tedy měli zaměřit na tyto dvě oblasti. Samozřejmě, že rovněž chápeme, to, že nepostačí pouze zvukotěsné stěny, protihlukové stěny mm, u těch silnic. Opravdu to zřejmě není optimální řešení. A dokon, navíc to vlastně prý chrání pouze eh, lidi, kteří bydlí eh, v patrech do pátého patra. Když to ten, ten eh, hluk se samozřejmě šíří i do vyšší do vyšších sfér, takže ti lidé, kteří žijí v těch vyšších podlažích, eh, už vlastně chráněni nejsou těmi protihlukovými stěnami. Ale možná bychom se třeba mohli zamyslet nad tím, jak lépe využít eh, různé eh, aleje nebo stromy, různé zelené, zelené pásy. Myslím si, že v našich městech nemáme dost zeleně a opět bychom se možná mohli zamyslet nad tím, jak něco z minulosti znovu obnovit, jak znovu do měst eh, zavést eh, zelené pruhy a také mm, různé rostliny, které mohou vlastně fungovat jako taková přírodní stěna. Děkuji vám, paní Hübner. Ano, to, co je staré, nemusí být úplně špatné, co se týká například trolejbusů nebo elektromobilů. A vozidla na elektrický pohon jsou těžší a mají tu vyšší hladinu akustického tlaku nebo jinou hladinu akustického tlaku než vozidla na ropný pohon. Nevidím, že by se někdo hlásil z těch dvou kolegů, kteří tady ještě vydrželi, nebo ano, prosím. Já budu, pane předsedo, pokračovat přece jenom nizozemsky, mohu-li takovou jednu věc týkající se hlukové zátěže ze strany letadel. Vy jste řekli, že to je taková politicky citlivá otázka často. A já to mohu jedině potvrdit, protože vím, o čem mluvím, protože celou řadu let jsem zasedal ve vlámském parlamentu zde v Belgii a diskuse, které se tam vedli, tak eh, byly velmi intenzivní jak v minulosti, tak i v dnešní době. A byla taková situace, nebo ještě je, kdy vlastně bruselské letiště leží ve vlámském regionu poblíž hlavního města Bruselu. A my jste věděli, politika hlukových e, norem je zde regionalizována. A já jsem proto, aby se regionalizovaly určité kompetence, ale tady si myslím, že to je trochu absurdní, protože se setkáváme s takovou situací, kdy hlukové normy v Bruselu, Brus, 19 malých bruselských obcí mají velmi nízké hlukové normy a jinde jsou zase vyšší ty hodnoty, takže letadla v určitou chvíli se musí v určitou chvíli e, řídit příslušnou cestou, letět e, příslušnou cestou, snaží se obletět Brusel kvůli těm hlukovým normám. Přičemž malá skupina obyvatel je tím pádem mnohem více zatěžována, což vedlo k opravdu nesnesitelným situacím. Já, možná je to jenom takové zbožné přání, ale myslím si, že by to mělo být něco, co by se mělo řešit na evropské úrovni, protože zdraví lidi, ať už mluví, bydlí kdekoliv a hovoří jakýmkoliv jazykem, tak zdraví lidí je vystavováno vždy a všude stejným rizikům. A já si myslím, že je to opravdu věc, kterou by mělo být možné upravovat na úrovni evropské. Ano, děkuji, někdy je to logické harmonizovat věci. Možná, že by se měly převzít bruselské normy a pak bychom ten problém měli vyřešený. Dobře, tak já vám velice děkuji. Děkuji těm, kdo vypracovali tuto studii a potom bychom ještě si tedy měli říci, do jakých jazyků by bylo vhodné eh, studii přeložit, protože si myslím, že to je práce, která je přínosná pro širokou veřejnost. Dostáváme se k dalšímu bodu, a to je leasingová společnost. I zde vznikla studie a tu bude prezentovat Filip Šefelman z Uprtávského institutu, takže prosím, máte slovo. Pokud chcete, pokud už jste připraven, tak můžete hned začít. Děkuji, pane předsedo. Chci se pohovořit o tom, že myšlenka prodávat zboží, prodávat produkty už je vlastně trošku zastaralá. Zákazníci by měli si ty eh, všechny věci pouze půjčovat eh, a nikoli je kupovat. A to se to vlastně týká všech druhů produktů. Vlastně ne, nemám žádný důvod, proč bych eh, si třeba měl kupovat kopírku, kopírovací zařízení. Stačí mi, když mám přístup k tomuto kopírovacímu zařízení a když mohu také využívat služby a když mi někdo poskytuje servis. Můžeme se podívat na nový koncept eh, společnosti založené na leasingu. Je to vlastně eh, nový vztah mezi spotřebiteli a mezi dodavateli nebo mezi výrobci. Je to um, trh nebo model, který se soustředí spíše na poskytování služeb a také vlastně nově definuje vlastnictví, e, mění vlastnické struktury, což by mohlo také přinést nové pobídky k tomu, abyste byly nové produkty navrhované tak, aby měly delší životnost, aby byly e, také, e, aby měly optimálněji optimálnější výrobu, aby také byly lehčí recyklovatelné. A to jsou všechno věci, které jsou velice užitečné pro ten cíl eh, udržitelnosti a udržitelného hospodaření s energiemi. Zde usilujeme o to, abychom uspokojili potřeby zákazníků, což nemusí vždy znamenat to, že jim něco prodáme. Je zapotřebí, aby obě strany chtěly využít tuto, tyto služby, aby Eh, využili tuto možnost a tím bychom se vlastně také mohli zavést do praxe tento nový koncept eh, společnosti a obchodních vztahů založených na leasingu. To je taková nová koncepce. Teď se můžeme podívat na konkrétní typy takových eh, systémů a na jejich výhody i nevýhody. My jsme charakterizovali tři druhy takových systémů za prvé je to eh, systém, který se orientuje na produkty. Je to te- tehdy, když si klient zakoupí produkt a získá vlastnictví, stane se vlastníkem. Nicméně firma poskytuje různé pozáruční služby nebo různé eh, opravy a tak dále. Takovým oblíbeným příkladem je to, že si koupíte třeba pračku nebo kopírku A firma, která vám tento produkt prodala, eh, pak také bude vlastně po celou dobu, kdy ten produkt bude fungovat, bude eh, poskytovat servis. Pak je zde další strategie, které, která se soustředí na uživatele. Spotřebitel si zakoupí ten produkt, ale jsou zde různé formy vlastnictví. Buď si ten, vlastně ten výrobce si zde zůstává vlastníkem, ponechává si vlastnictví toho produktu. Opět eh, příkladem je tedy to, že ta kopírka nebude prodána, ale eh, ten spotřebitel si ji pouze pronajme a po určité době vlastně dostanete novou eh, nebo novější, aniž byste za ní museli platit. Ten výsledek se bude, pardon, ten, tato strategie se soustředí na výsledek a jde o to také, že ta firma vám pak bude prodávat třeba mm, nějaká čistící prostředky nebo třeba papír do té kopírky. A tím pádem je to tak, že vy vlastně budete, um, vy vlastně budete mít pouze ty služby. Zde se vlastně ten hledáček mění, zde se vlastně ta pozornost soustředí na spíše poskytování služeb, než na ten samotný produkt a než, na ten, než na ten samotný prodej toho produktu, což má také lepší ekonomické i ekologické efekty. V minulosti eh, byly ty systémy také již zaváděny do praxe, eh, soustředili se zejména na konkrétní obchodní segmenty a zejména se to týkalo toho segmentu business to business. Také zde máme určitý soubor příkladů z praxe, které ukazují, že tyto systémy mohou mít eh, dobrý dopad, protože eh, mají dobrý potenciál pro budoucnost. Také jsou zde však určité překážky, určité slabiny, které jsme identifikovali. Protože tak, eh, si také to hodně záleží na přímo volbě těch konkrétních nástrojů a na tom konkrétním segmentu trhu. Například záleží na tom, zda to je business to business, nebo business to consumers, anebo consumer to consumers, jaký to je vlastně vztah. Co se týče těch běžných eh, leasingových systémů, tak můžeme říct, že to je velice již zavedený systém. Většina z vás eh, ví, jak to funguje. A jsou tam ale určité činnosti, které vlastně jdou za rámec toho běžného leasingu, které bychom tam rádi viděli, ale právě tyto extra činnosti zatím ještě nejsou řádně nebo dobře zdokumentovány, ale již, již existují určité studie, které ukazují různé uh, úspěšné příklady. Například celou řadu těch příkladů uvádíme i ve své studii. Závěry se e, týkají e, ekonomických a ekologických e, dopadů, zejména, pardon, právě tyto závěry, které se týkají zejména makroekonomických, ekonomických a ekologických dopadů, ty vlastně zatím ještě nejsou k dispozici. Vybrali jsme několik studií a ty studie ty mm, nelze nějak ještě úplně zobecňovat. Nicméně hovoří o tom, že v některých případech by bylo možné zlepšit eh, šetrné hospodaření a také i podpořit eh, ekonomiku. Nicméně ty studie tvrdí, že neplatí to, že všechny tyto modely založené na tom leasingu by byly mm, ekonomicky úspěšné. Nicméně Myslíme si, že tato myšlenka je celkem nová, ale vypadá to tak, že celkově to zřejmě bude zajímavé pouze pro určité, pouze pro určité sektory, pro několik sektorů. Týká se to pouze několika konkrétních tržních segmentů, třeba eh, se to týká automobilů, čištění úklidů, čištění koberců, Mm, chemikálií a tak dále. Je to tak, že je to zejména důležité v té struktuře business to business mezi podniky než, než v těch dalších strukturách. Pak ještě co se týče analýzy silných a slabých stran tohoto leasingu, tak si myslíme, že taková ta ideální situace, která je dobrá pro všechny, ta velice záleží na tom, o jaký se jedná sektor. Také záleží e, na tom, o jaký se jedná systém. Naše případové studie však ukazují, že by zde e, to mohlo mít dobré Eh, ekonomické a ekologické dopady na té mikroúrovni, ale co se týče té mik- makroúrovně, třeba co se týče celé úrovně Evropské unie, tady zatím žádné výsledky ještě nemáme. <clears throat> Myslíme si, že právě tyto systémy PSS by možná mohly být úspěšné, ale zároveň zde vidíme i určité negativní tržní síly, které vlastně oslabují poskytovatele těchto služeb. Myslíme si, že je také důležité zaměřit se i na tyto negativní vlivy, pokud bychom chtěli opravdu dosáhnout takové situace, kdy z této věci budou mít prospěch všichni, všechny strany. Už jsem hovořil o tom, že výsledky máme zdokumentovány zejména na té mikroúrovni a že zcela jistě potřebujeme další výzkum, který se zaměří na makroúroveň. Teprve poté budeme schopni připravit lepší doporučení pro zákonodárce. Můžeme však říci, že ta eh, možnost toho, aby eh, ten leasing byl vlastně vhodný pro všechny, aby to přinášelo přínos všem, tak to záleží také na dobrém výběru nástrojů. Je důležité vytvořit takové dobré klima, dobré prostředí pro určité konkrétní systémy, které potom budou mít eh, dobrý dopad ekonomicky, ekologicky i sociálně, co se týče pracovní síly. Musíme zároveň tyto věci zkoumat v dynamickém kontextu, Musíme také brát v úvahu i všechny náklady. A pak je důležité také zamyslet se nad různými mechanismy zpětné vazby. Musíme mít na paměti to, že všechny tyto nástroje založené na tržních principech by mohly podpořit tyto nové systémy. Nástroje, které jsme doporučili za stávajících okolností a vzhledem k těm různým nejistotám a nejistým věcem, které jsem zmínil, jsou eh, tedy v naší studii. Schromáštili jsme je tam a také jsme je rozdělili do různých kategorií Nechci hovořit podrobně o těch jednotlivých kategoriích, ale myslím si, že můžeme dojít k určitému závěru. Leasing má potenciál opravdu revoluční, pokud jde o sociální inovace. Což by mohlo Evropě přiblížit se k společnosti, která bude strojově efektivní, účinná a zároveň je to spojeno s mnoha technologickými inovacemi. Staví to na evropské kompetitivní výhodě. To znamená, že by výroba u nás byla konkurenceschopnější, rezilientnější, pevnější, především odolnější vůči různým, řekněme, externím šokům, dále výkyvům cenám v oblasti eh, strojů a tak dále. Ovšem samozřejmě, pokud budete pro, nějakým způsobem podporovat nesprávné modely z této oblasti, tak samozřejmě by to mohlo zvýšit spotřebu energií a zdrojů a tak dále. Takže sociální záležitosti, inovační procesy a tak dále, to všechno vyžaduje inovace, technologický rozvoj, hodnocení v oblasti technologií, určitou zprávu, řízení v této oblasti. Ve všech těch všech těchto aspektech, především výzkum a vývoj, nás čeká ještě hodně práce. I přes tyto nejisté oblasti Evropský parlament by mohl přijít s tím prvním krokem směrem k leasingové společnosti v oblasti výzkumu, eh, technologického rozvoje. Například tím, že zavede takové inovační partnerství mezi business odvětvím, výzkumem, pol, eh, tvůrci politik. My máme nástroje pro toto partnerství k dispozici a v podstatě je pouze otázka, jak je využít, jak je začít využívat, jak iniciovat konečně tuto změnu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane doktore Šeflmané. Nikdo další se o slovo nehlásí, takže to můžeme tady přerušit. Já myslím, že práce je velice zdařilá. Je to pěkné, co jste nám zde řekl, bohužel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 trochu smutné, že ti, kdo si zadali vypracování této studie, dnes mají asi nějaké jiné závazky a termíny a jsou jinde, bereme to na vědomí, nicméně jste nás vybavil velice dobrým pracovním podkladem, takže vám za to děkuji a děkuji vám také za prezentaci pro ty dva kolegy, kteří zde jsou, protože bychom neměli nadávat těm, kdo tady jsou, ale spíš se zaměřit na ty, kdo tady nejsou. Takže já vám děkuji, tímto končím tento bod. Příští schůze bude 26. března března a tímto končíme dnešní zasedání. Přeji vám pěkné odpoledne.